Dámy a pánové, kolegové, zaujměte prosím místa, abychom mohli zahájit naše spojené, společné zasedání AFED, DV a BAČ. Rád bych vám jménem tří, vás přivítal jménem tří předsedů našich výborů, jménem výboru a FED. Jsme zde u vás tedy ve vašich prostorech. Chtěl bych přivítat členy výboru pro rozvoj a také přivítat členy výboru pro rozpočet. Třikrát jsme se sešli na tomto společném jednání, abychom se zabývali návrhem vytvoření Evropského fondu pro udržitelný rozvoj. A chtěl bych a zřízení záruky FSD a záručního fondu. Chtěl bych poděkovat výboru AFED za to, že nás pozval také bych chtěl přivítat, že i přes ty složité úkoly, které doprovází zorganizování této společné schůze, pan zpravodaj, pan Kukan, kterého dnes zastupuje paní Manesku, paní Fronzulica, paní Gardia Zabal, že naši tř, našem třem zpravodajům se podařilo velmi dobře spolupracovat v duchu týmové spolupráce a předložit tento návrh zprávy. Ostatní Členové můžou tedy do pátku 24. března předkládat vlastní pozměňovací návrhy a všechny pozměňovací návrhy budeme o nich hlasovat 24. dubna. Chtěl bych zdůraznit, že výbor pro rozpočet se nachází ve specifické situaci, protože se paralelně zabývá společně s ostatními parlamentními výbory několika legislativními návrhy, které jsou úzce propojeny spolu s, Evro, s Evropským fondem pro udržitelný rozvoj. Rozšíření tohoto Evropského fondu pro strategické investice EFSI, který inspiroval EFSD, potom rozšíření mandátu Evropské investiční banky, to je jeden z prvků investičního plánu, který předložila komise, revize finančního nařízení, které předpokládá pro období po roku 2002 společný fond pro veškeré záruky a finanční nástroje Unie a plus eh, se připojuje k EFSD, který se podílí na tom, co se nazývá zrůstající škála nástrojů v rámci evropského rozpočtu a je dobré se ujistit, zda jsou konzistentní, zda se vzájemně doplňují a zlepšují srozumitelnost a výklad rozpočtu a dodržují vlastně eh, požadavky spolu zákonodárce a finančního nástroje. Tímto dávám slovo mým kolegům spolupředsedu, možná paní Linděnek Evan. Thank you, um... Děkuji, děkuji. Já nebudu hovořit, eh, je docela pozdě, budeme po... vyslechneme spolu s pravdem a budeme pokračovat v rozpravě. Monsieur le že pan Anders Wittisen jménem výboru AFET dovolte mi, abych vás všechny přivítal na tomto třetím společném zasedání Evropského fondu pro udržitelný rozvoj. Po výměně názoru s komisí a ESVČ a širokou debatou s experty a zúčastními subjekty projednáme nyní návrh zprávy předložený třemi spolu s EFSD, e tedy příslušný legislativní návrh, je klíčovou součástí externího investičního plánu, který má řešit kořené příčiny migrace a podpořit investice v Africe a evropském sousedství. Evropská unie se zavázala reagovat na migrační tlaky dlouhodobě a zajistit, že může plnit své záměry. EFSD e má novátorsky řešit situaci v terénu a soustředit se na rozvoj soukromého sektoru, což vítáme. Určitě chceme zajistit, že přinese skutečnou přidanou hodnotu. Doplní škálu nástrojů, které má Evropská unie k dispozici. Takže se velmi těšíme na zprávy spoluzpravodajů a na změny v návrhu komise. Děkuji. Nebudu předsedat vystoupením nejdříve tři spolu, spoluspravodaje. Je skvělé, že mohou spolupracovat. Dva velké výbory a jeden menší, bude to obtížné. A začneme paní Manesku, která zastupuje pana Kukana. Děkuji, paní předsedkyně. Předložím vám poznámky pana Kukana, který se omlouvá za svou nepřítomnost. Přečtu to. Spravodaj vítá dobrou spolupráci se zpravodaji z ostatních výborů na přípravě návrhu zprávy a jménem AFETu chce zdůraznit sdílené cíle pro vytvoření finančního nástroje, který bude podporovat investice v soukromém sektoru v Africe a v sousedství podporovat udržitelné socioekonomické rozvoje a bude řešit některé kořené příčiny migrace také zdůrazňuje, že klíčovou výzvou je podpořit rozvoj v soukromém sektoru, zejména v nejméně rozvinutých zemích. Abychom dosáhli tohoto cíle, potřebujeme všechny tři pilíře vnějšího rozvojového plánu. A naše investice budou úspěšné pouze, pokud budou podpořeny naší odborností, technickou pomocí a zlepšením investičního klimatu v partnerské zemi. Záruka EVSD je novým, novou finanční složkou tohoto plánu v rámci externího investičního plánu. Naším cílem je překročit stávající nástroje, podporovat novátorské modely financování a jako takový EVSD by měl podporovat investice v této oblasti tam, kde další finanční nástroje selhávají. Proto je důležité, abychom řádně definovali a sledovali zásady adicionality, což je jádrem celého nástroje. Nástroj by měl fungovat skrze definování investičních příležitostí v různých oblastech rozvojových zemí a směřovat investiční záruky pro vysoce rizikové operace. Naším cílem je přilákat i soukromé investory pro takové operace. Abychom to mohli zajistit, budeme potřebovat dostatek flexibility, otevřenosti a efektivní spolupráci s různými mezinárodními finančními institucemi, ale také jasnou politickou orientaci. Proto v návrhu zprávy se snažíme posílit řízení FSD, a včetně úlohy parlamentu a další, další tedy se to týká i z hledisek způsobilosti a odpovědnosti. Projekt bude úspěšný, pokud to nebudeme přetěžovat prioritami. Je třeba mít na paměti, že vytváříme nástroj, který by měl stimulovat růst v soukromém sektoru a tak přispět k sociálně-ekonomickému rozvoji v rozvojových zemích. Je to ambiciozní a dlouhodobý proces a bude tedy důležité stanovit jasné priority od samého začátku. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Frunzulika. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Byla to čest spolupracovat s dvěma kolegy z AFETu a z rozpočtového výboru a dovolte mi, abych vyjádřil obecnou spokojenost z výsledku této zprávy. Naše hlavní obava z hlediska rozvojového je zahrnutí kritérií OECD DAC, pokud jde o lidská práva, rovnost povolí a daňové úniky, to vše bylo zahrnuto. Předložíme pozměňovací návrhy aby naše stanovisko bylo jasně vyjádřeno. Zejména je důležité zdůraznit, že hlavním cílem EFSD je eradikace chudoby a snížení nerovnosti, tudíž řešit kořené příčiny migračního tlaku. Abychom toho dosáhli, je zásadní, abychom poskytli možnosti investic v křehkých státech a méně rozvinutých státech. A je také důležité zvýšit podíl financování pro obnovitelné zdroje energie, klimatické změny a zdroje, abychom tedy splnili cíle, které byly stanoveny v Paříži. Je třeba zdůraznit úlohu delegací EU, které budou poskytovat informace a přístup k EVSD a budou také se obracet na malé a střední podniky, tam, kde financování představuje velký problém. Stojí za to zdůraznit úlohu společného parlamentního schromáždění AKT EU, abychom zajistili odpovědnost v partnerských zemích vůči občanům EU. Finanční nástroj bude poskytovat bude poskytován v místních měnách partnerských zemí a já bych uvítal, aby bylo jasně uvedeno, že EVSD nebude podporovat financování investiční operace, které jsou v oblasti výzbroje zbraní a bezpečnostní oblasti. Je třeba respektovat také zásady MOP v příloze 2. nesmí mít negativní dopad na životní prostředí a nesmí vést k přemístění obyvatelstva, anebo nesmí také ohrozit bezpečnost potravin v příslušných zemích. Chci poděkovat za sdílení těchto názorů s vámi a těším se na další spolupráci na tomto významném tématu. Děkuji. Děkuji. Paní Karlia Fabal, prosím, máte slovo. Za výbor budget. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Pánové předsedové budou hovořit velmi stručně, protože v rámci této skvělé eh, spolupráce všech eh, tří spolu zpravodajů mohu říci, že mý předřečníci už vlastně řekli a vykonali vše. Ale možná eh, v podstatě možná řeknu něco ještě k tomu duchu či atmosféře, ve které jsme pracovali. Jak již bylo řečeno, tak my jsme byli poměrně spokojení s návrhem komise. V některých částech částech jsme se rozhodli to trošičku se precizovat, upřesnit a co se týče toho cíle, tak ten samozřejmě sdílíme. Co se týče investic v konkrétních eh, státech, tak tam samozřejmě s tím souhlasíme. A samozřejmě souhlasíme také s tím, aby část evropského rozpočtu byla využita v podstatě jako záruka, jako záruka právě pro podporu těchto investic. A myslím si, že prostřednictvím této záruky můžeme také snížit riziko. Hovořili jsme také o tom plánu externích inve, vnějších investic, eh, což je samozřejmě pouze jeden pilíř v rámci EFSD. Nicméně chceme také stejnou důležitost dát i druhému a třetímu pilíři, i když není tedy eh, striktně součástí tohoto návrhu, ale i tak jsme chtěli, aby se tady minimálně ten druhý a třetí pilíři zmínili. Co se týče návrhu komise, a eh, který jsme v podstatě chtěli trošičku doplnit a upřesnit, tak eh, jsme se podívali také na definici adicionality. Myslíme si, že ta definice, tak jak je psána v tom návrhu, je nedostatečně konkrétní. To znamená, že za A jsme se podívali na ten eh, rizikový kapitál, eh, který je také velmi důležitý a je tady stanoveno ještě jedno kritérium, na základě něhož se tedy rozhodne o tom, zda to tady splňuje ta kritéria adicionality či ne. Dále, co se týče definice cílů, co má co, spoči, co dočení eh, s politikou nebo se jednotlivými politikami a jakým způsobem ty fondy budou Eh, využívány. A dále, co se týče tím eh, toho strategického myšlení eh, zprávy a řízení, tak hodně jsme se zaměřili také na článek 8, to znamená výběr či kritéria výběru pro využití záruky. Myslíme si, že ta definice byla v tom původním návrhu příliš obecná, to znamená, že tady jsme to upřesnili a také jsme zde zapracovali také ten takzvaný scoreboard, který v podstatě vychází i z naší spolupráce mezi ekonem a e, budgetem, to znamená i to v podstatě odra, odraz toho, co jsme už udělali u EFSI. Dále jsme také upřesnili celou tu část, která se týká právě vyúčtování a hodnocení a také hodnocení dopadu, protože předpokládáme, že v podstatě tady, nebo víme, že je třeba měřit ty dopady e, všech těchto aktiv. A také co se týče non a je třeba se podívat také na ty tzv. non-cooperative jurisdictions, to znamená nespolupracující jurisdikce. Eh, samozřejmě v rámci všech pozměňovacích návrhů jsme se snažili ten návrh eh, vylepšit a bylo pro nás, nebo je pro nás samozřejmě zcela zásadní eh, vyslechnout si první názory všech kolegů a samozřejmě se těšíme na pozměňovací návrhy. Děkuji, děkuji všem třem zpravodajům a v tuto chvíli Děkuji. Máme tady stínové zpravodaje z další skupin a paní Hautala bude hovořit jako první. Děkuji, paní předsedkyně, budu se snažit být co nejstručnější. Vidím tady opravdu mnoho konvergence mezi všemi třemi výbory a třemi eh, zpravodaje, protože my jsme se všichni tomu mnoho měsíců věnovali. Myslím si, že v tuto chvíli je dost jasné to, že tento fond je třeba vnímat v propojenosti a v souvislosti eh, s těmi dvěma pilíři a s tím eh, plánem pro externí investice, vnější investice. Samozřejmě tady jsme, zacházíme hodně nad rámec pouze technických záležitostí. To znamená, že jsme všichni v situaci, kdy v podstatě můžeme dát k dispozici opravdu velmi inovativní nástroj pro rozvoj, který je také v souladu s našimi eh, cíly eh, rozvoje. Ano, tato záruka by opravdu mohla fungovat velmi efektivně. A mám ale několik krátkých otázek na komisi. Bylo nám řečeno, že existují tady zprávy týkající se těch takzvaných blending instruments. A v podstatě v tuto chvíli už eh, jsme zaslechli, že na základě toho hodnocení tyto nástroje nejsou příliš efektivní. Za druhé, budete schopni přijmout v podstatě ty návrhy zpravodajů, které se týkají adicionality. A za třetí, mohli byste říct něco k tomu, komu tento fond bude otevřený? Bude otevřený pouze evropským institucím nebo také jiným subjektům? Děkuji. Ještě nějaké další otázky? Ne. Eh, takže v tuto chvíli bude hovořit paní, paní Jatenmaky, prosím. Ano, máte slovo. Děkuji. Milí kolegové, jak už bylo řečeno, klimatické změny jsou jednou z hlavních příčin migrace. A bohužel tato příčina bude skutečností i v budoucnosti. Proto je pro mě velmi těžké pochopit, proč proč migrace v tuto chvíli není výše na pořadu jednání či v agendě Evropské komise. A jako jeden příklad uvedu Sýrie. Klimatické změny stojí také za částečně za migrací z této země. Samozřejmě, že válka je důležitějším faktorem, ale ještě před válkou lidé odcházeli ze Sýrie z důvodu hladu. Dále, je to samozřejmě otázka peněz a je těžké pochopit, proč Evropská komise navrhuje, aby pouze 20 EFSD by mělo být v podstatě asignováno na ty na klimatické změny a Evropská investiční banka udává 33 a já si myslím, že my bychom se měli držet tedy toho stejného procentuálního podílu, to znamená 35% za třetí. V rámci tohoto návrhu dochází k redukci mm, rozpočtu na politiku sousedství, což v podstatě se může zdát jako logické, ale my už v tuto chvíli víme, že peníze alokované na tuto politiku jsou nedostatečné už v tuto chvíli. To znamená, že se ptám, zdali by bylo možné tady ty eh, zdroje spíše jaksi odchýlit právě z politiky zaměřené na rozšiřování a ne tedy z politiky sousedství. Takže to si myslím, že by bylo, bylo rozumnější. To znamená, ty, to jsou ty tři body, které jsem chtěla tady zmínit a na které chci, abyste reagovali. Děkuji, paní Lusing. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já teď tady opravdu nechci zacházet do podrobností u všech těch bodů tohoto návrhu, ale možná jeden bod. Já, když jsem v podstatě vytvářela nebo vypracovávala svoje stanovisko týkající se role soukromých společností v rámci rozvojové politiky, tak jsem se vlastně setkala se zástupci mnoha neziskových organizací, které mi tvrdili, že spousta v podstatě prostředků EU z EU nakonec skončí opět jaksi v eh, rámci nebo u společností z EU, že v podstatě nezůstává ve společnosti jako takové. A tady hovoříme o 61% eh, rozvojové pomoci, která se vlastně zpátky dostane do těch v podstatě donátorských eh, zemí. Teď tady hovoříme o určitém záručním fondu, takže v podstatě dochází k posílení soukromého sektoru v rámci rozvojové pomoci, ale já se ptám, jakým způsobem chceme udržitelně podporovat subjekty v těch cílových zemích, nebo eh, jak, pomocí jakých mechanismů bychom toho mohli dosáhnout, nebo eh, jak by měly vypadat ty pozměňovací návrhy, prostřednictvím níž by v právě takovéto mechanismy fungovaly tedy mechanismy, které by v podstatě zabraňovaly tomu, aby tyto prostředky se vracely do takové míry do těch v podstatě dárcovských eh, zemích. To znamená, jakým eh, v podstatě, jak tady zamezit eh, tomu, aby ty prostředky podporovaly více společnosti tedy v těch dárcovských zemích, místo toho, aby zůstaly a posílili, podpořili eh, společnost v těch cílových eh, zemích. Tady si myslím, že je třeba se podívat na to, aby opravdu ty prostředky zůstaly v těch cílových zemích, aby bylo podpořeno vzdělávání, gramotnost eh, těchto cílových eh, zemí a jejich obyvatelstva, tak aby opravdu tyto prostředky byly využívány efektivně a udržitelně v cílových zemích. Samozřejmě v konečném důsledku tady vystává vždy ta otázka, do jaké míry vůbec my v rámci našich obchodních eh, dohod podporujeme takovéto eh, férové jednání a zdali se nesoustředíme příliš na podporu eh, soukromých subjektů. Děkuji. Děkuji, pan Pangát, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poděkovat spoluspravodajům za práci, kterou odvedli a chtěl bych říct si, že souhlasím s tím stanoviskem, který, které zde vyjádřili zpravodajové, nicméně předložím několik pozměňovacích návrhů, abych připomněl některé věci. První, to je princip evropské preference při využívání těchto pomocí. Druhá bude nutnost dosáhnout rámcové dohody mezi Evropskou investiční bankou a Evropskou komisí pro řízení tohoto fondu a zapojení rozvojových agentur členských států. A třetí, poslední bod, to je nutnost splňovat cíle udržitelného rozvoje a principy efektivnosti, efektivity tedy těch poskytovaných pomocí. Děkuji. Charles Gerens. Děkuji, paní předsedkyně. Ten investiční fond je vynikající myšlenka. Nevím, proč, jsme, proč nás to nenapadlo dříve, protože pokud to dobře funguje, máme tam určité záruky, pokud ty investice budou přinášet výsledky, tak to záruka se nepoužije, takže vlastně pokud všechno dobře bude fungovat, tak ty částky, které budou investovány, pokud ty investice teda budou inteligentní, tak můžeme dosáhnout s malými prostředky hodně věcí. Výhody tohoto fondu umožňuje to vlastně obrátit finanční toky, povzbudit investice, na, z toho, těch evropských investorů zejména a postupovat tak, aby ty peníze, které velmi často opouštějí ty rozvojové země a jdou k nám, aby byly tedy kompenzovány do určité míry těmi investicemi do těch zemí pro vytváření pracovních míst, takže tím vlastně se nám podaří jaksi stimulovat ty investory. Stát nemůže všechno dělat komise také ne. Ale v soukromém sektoru jsou peníze, také v Africe jsou peníze. Partneři Evropské unie, to bude, budou také místní obchodní banky, Evropská investiční banka, Africká rozvojová banka. To je velice užitečné, protože situace úvěrová není vždy stejná v Africe a u nás. Pokud máme krizi hotovosti, tak to neznamená, neznamená, že také v Africe je tato krize. Ve 12 zemích ti mají samostatné fondy, takže vlastně je to možno využít. A ze všech těchto důvodů si myslím, že je to dobrá věc. Druhá věc, způsobilost z hlediska těch um, kritérií výboru pro rozvoj OECD. Tady nemám na to nějaký názor, protože ty peníze, které budou investovány do tohoto fondu, pokud tedy eh, dojde k nějakému neúspěchu, protože investice prostě nemusí vždy uspět nutně. Tak tato způsobilost je z mého hlediska inte legentnější než pouhé eh, vyrušení těch dluhů, protože mnoho dluhů je v těch rozvojových zemích a jejich zrušení by později vedlo, vlastně by se zapsalo do ročních účetních výsledků toho státu. Takže někdy tyto peníze pouze procházejí státní pokladnou a naplňují vlastně peníze skorumpovaných eh, vedoucích představitelů. Musíme věc, říkat, jak věci jsou, takže je potřeba relativizovat a tato způsobilost mi nepůsobí problémy. Třetí věc, to je taková úvaha, která mě napadla na základě konstatování země, které nejnalehavěji potřebují investice, to jsou ty země, které jsou nejvíce, nejméně tedy atraktivní pro přivádění investorů. Takže tady by ta garance, ta záruka měla být používána, ale jsou oblasti, že kdy nemůžete nic dělat ani s tou zárukou. Takže tento postup, který vypadá jako spíše technický nebo technokratický, potřebuje jasné politické vedení a silné. A to je otázka, kterou bych chtěl položit komisi ptám se, zda by nebylo vhodné tedy zpracovat také seznam určitých doprovodných opatření, která by měla jaksi eh, přispět k tomu, aby ty investice byly úspěšné. Máte země, kde řízení nebo vláda je taková, že prostě žádný investor nepodstoupí to riziko a nebude tam investovat. Nemohli bychom s těmito zeměmi tedy vyjednávat, protože tam je permanentní to riziko a příliš vysoké, aby se použily ty záruky. Nemohli bychom tedy, jako se to stalo v 70. a 80. letech v Evropě i v Belgii, Belgii vytvořit nějaké speciální zabezpečené investiční zóny, které by byly předmětem určité dohody mezi komisí a těmi zeměmi, těmi příjemci, tak aby ty investice byly ochráněny abychom vyvinuli konkrétní úsilí, které by později mohlo také mít příznivý dopad na zprávu na řízení té země. Takže to je několik bodů, které jsem chtěl zdůraznit. Jean Artvy ve svých eh, úvodních připomínkách se zmínil o té plejádě těch eh, finančních nástrojů EU do kterých přispívá jednak evropský rozpočet a jednak rozpočet členských států. Je zde problém, pokud jde o kontrolu. Když zajistíme politické vedení, které skutečně je hodné toho jména, tak už bude zde menší riziko, že tyto prostředky budou zneužity nebo že budou neúspěšné, takže očekávám, že komise zavede také jasnou strukturu, která by zajistila toto jasné politické vedení. Děkuji. No, Děkuji. A teď za Srojpust, její kolega za AFET. Děkuji, děkuji, děkuji. Eh, moje kolegyně je v Ženevě, to znamená, že v tuto chvíli tu nemůže být, ale přečtu její stanovisko za SAD. Říká, že všechna nejdůležitější, všechny nejdůležitější otázky už jsou určitým způsobem zpracovány v, to, to, v tomto návrhu. Moje kolegyně velmi ráda za explicitní odkaz na článek 21 smlouvy. Je velmi důležité, že EFSD bude podporovat eh, rozvoj lidsky, eh, tedy ochranu eh, lidských práv, podporu právního státu a dalších zásadních hodnot EU. Toto jsou zásadní prvky, díky nímž EFSD může být úspěšná, úspěšným může tedy také eh, reagovat na současnou migrační krizi. Lidé by měli mít tu možnost eh, pohybovat se mezi státy, pokud eh, tedy to považují za správné, ale je třeba také samozřejmě bdít nad ochranou jejich práv. EFSD musí být nástrojem pro rozvoj a pro ochranu lidských práv, stejně tak jako pro ochranu environmentálních ehm, aspektů. Ona jako stínová zpravodajka AFETu také zmiňuje důležitost eh, zaangažovat také eh, občanskou společnost a také zajistit, aby všechny tyto procesy byly co nejtransparentnější. Odkaz na článek 21 je správný, ale bohužel to není dostatečné. Už jsme eh, zažili u jiných fondů, včetně tedy Evropské investiční banky, že nevždy tyto odkazy neznamenají nebo nevedou k tomu, že dojde k vypracování hodnocení dopadu a hodnocení dopadu v oblasti právě lidských práv. To znamená, že ve spolupráci s SVČ a komisí je třeba využít tu již existující metodologie pro implementaci a plnění článku 21. To znamená, že by bylo velmi přínosné, kdyby se to zde explicitně konkrétně zmínilo a ne pouze se odkazovala na tento článek jako takový. Děkuji a dostáváme se ke komisi DGNIE a paní Martinová je tady za Evropskou komisi. Prosím, máte slovo a máte dvě a půl minuty. Jak vidíte, zpívá nám velmi málo času, takže máme tři, tři řečníky za komisi, takže dvě a půl minuty na každého. Děkuji. Já se budu snažit hovořit velmi eh, stručně. Katarína Maternová za DG Inter. Děkuji v první řadě Evropskému parlamentu za to, že tedy tak konstruktivně eh, spolupracoval. Děkuji tedy hlavně eh, konkrétně všem třem výborům. Děkuji také za to, že se nám podařilo se setkat na úrovni technické Mm, poměrně jak si mnohokrát. Eh, děkuji také za vaše snahy tedy rozšířit působnost eh, FSD také na další eh, státy. Taky se nám velmi líbí vaše vámi navrhovaná formulace týkající se adicionality. To považujeme opravdu také za velmi důležité. A my samozřejmě jednáme také se zástupci soukromého sektoru, kteří uznávají, že by že by toto opravdu mohlo vést k zásadní změně v této oblasti a e, někteří říkají, že to je něco, nad čím jsme se měli zamýšlet už dříve, ale tak využijeme tu současnou příležitost, kterou máme a e, využijeme tedy toho mandátu, který máme. To znamená, že bychom měli opravdu přijít od miliard k bilionům a to se nám ale podaří pouze ve chvíli, kdy se nám podaří propojit se, eh, se subjekty ze soukromého eh, sektoru. To znamená, že tady potřebujeme úplně zcela jasné a, a, eh, a efektivní nástroje, které budeme moci používat plošně. To znamená, že i z toho důvodu tady máme jaksi ten pilíř 2, technická podpora pro projektu a také technická podpora pro pilíř 3, to znamená environmentální politiky a boj s klimatickými změnami. Eh, technicky nejsou součástí legislativy, ale jsou velmi důležité v rámci globálního kontextu. Ve chvíli, kdy zmiňuji soukromý eh, sektor, tak bychom byli velmi rádi, kdyby tady byla zajištěna pružnost. Ty, ta kritéria způsobilosti, to znamená doplňování v podstatě všech těch aspektů, na kterých nám záleží. Tak eh, tady samozřejmě je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy chceme využívat efektivně nějaký nástroj, chceme, aby se zaangažoval soukromý sektor, tak budeme muset možná v některých případech jít trošičku proti eh, těm, eh, tom, tomu velkému počtu těch různých eh, příloh, pokynů a tak, a tak dále, které by mohly mít zastrašující efekt pro soukromý sektor. A dále, co se týče toho scoreboardu protože v případě EFSI ten interní investiční plán mohl fungovat, protože šlo o finanční instrument, který v podstatě použila pouze jedna instituce, ale tady v podstatě hovoříme o úplně jiném politickém kontextu, o velkém počtu eh, zaangažovaných eh, institucí a tady u, to je tedy ten právě pilíř 3 a pilíř 2 a je to velmi, bylo by to velmi opravdu složité. To znamená, my tady opravdu bychom eh, byli rádi, kdyby se to tady trošičku vyjasnilo. Ještě další dva body a samozřejmě, že moji kolegové budou reagovat na jiné věci. Co se týče preference EU, tak jak jistě víte, návrh komise byl otevřený a v rámci jaksi rozprav e rady se tady v podstatě stanovila, stanovila určitá kritéria či priority, ale proč jsme to chtěli ponechat otevřeným? Z toho důvodu, že tady existuje velmi mnoho dalších mezinárodních iniciativ a my to musíme řádně koordinovat. Proto, abychom byli schopni eh, efektivně pracovat, tak se musím, musíme vědět, co děláme. To znamená, tady hovoříme o těch méně eh, rozvinutých zemích, o konfliktních zónách. V podstatě tam tolik těch zúčastněných stran či partnerů za stolik není. A e, dále otázka, zda nemůžeme tady v podstatě převést e, některé peníze do rozvojové politiky z politiky e, určené pro rozšíření ti, kteří jak si chtějí, aby došlo k rozšíření směrem k Balkanu, nás rozhodně od toho odrazují. A teď za DGF, prosím. Děkuji, děkuji eh, paní předsedkyně, děkuji také zástupcům všech třech výborů. Já v podstatě se přidám Kataríně v tom, že vám poděkuji za ta eh, vylepšení, ke kterým eh, došlo. Dovolte mi abych se tedy vyjádřil k některým podotázkám. Co se týče, co se týče toho takzvaného blendingu či těch eh, blending instruments, na konci března eh, se zveřejní hodnocení, které není negativní, naopak. Eh, v podstatě si myslím, že tady můžeme být opravdu spokojení za to, že jsme se rozhodli po sedmi, osmi letech eh, v podstatě eh, opravdu do toho takto vstoupit. Samozřejmě adicionalita je tady opravdu klíčovou otázkou, hraje klíčovou roli. Spousta z vás v podstatě zmiňuje v podstatě to, že je třeba investovat přesně tam, kde k žádným investicím nedochází. A to je přesně v jádru toho investičního plánu. To znamená opravdu podívat se tam, kde, eh, kde k žádným investicím nedochází, ale je pravda, že ani co nejlepší, jak si ta nejlepší přípravná fáze možná to neumožní, ale to neznamená, že eh, bychom se o to neměli pokusit. To znamená, i z toho důvodu tady tento plán eh, počítá s těmi třemi pilíři, ne pouze finanční inženýrství, ale máme tady i diplomaticko-politické snahy a samozřejmě tady máme také ten pilíř eh, rozvojové politiky, který počítá samozřejmě s eh, vyjednáváními se zástupci vlád. To znamená, že tady musí se hovořit o otázkách, jako je spravedlnost, lidská práva, a korupce a tak dále. To znamená, že ty politické aspekty eh, dialogu jsou tady rozhodně stejně důležité jako finanční aspekty. Evropská komise tudíž tady, tady vychází z těchto základních třech schopností, to znamená e, politika a e, politika e, týkající se vlastně těchto filozofických politických otázek a potom to finanční inženýrství. To znamená, je třeba se podívat na ta možná řešení a hlavně právě na těch, na ty například speciální zóny investic. To znamená, že tady je ta existuje variabilní geometrie a dialog v jednotlivých eh, státech. Eh, samozřejmě, že bych byl rád, kdybychom si o tom mohli více dopodrobna popovídat, ale potřebujeme opravdově funkční politickou strukturu, prostřednictvím níž to bude moci všechno fungovat. To znamená, že my se samozřejmě snažíme co nejvíce podpořit tuto adicionalitu investic právě v těch komplikovaných eh, zónách. Všechny finanční nástroje, všechna opatření, která samozřejmě také většinou startují v Evropské investiční bance, eh, je třeba k ním tedy přistupovat eh, stejně. To znamená, že tam, kde dochází k zásadnímu selhání či redukci investic, tak eh, tam se musíme podívat vlastně, co se děje a musíme reagovat. Filiberto Ceriano Sebrigondi from the ES. Filiberto. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Kolega, kolegové z komise řekli snad všechno. Chci zdůraznit dva body. Za prvé, my velmi podporujeme řadu z pozměňovacích návrhů a také komentáře, které dnes zazněly o potřebě skutečně považovat tento nástroj jako nástroj pro křehké, méně rozvinuté země a koncipovat ten mechanismus skrze tu investiční příležitost, abychom přilákali investice tam, kam normálně nesměřují podle stávajících nástrojů. To je velmi důležité. A samozřejmě nařízení nemůže být v tomto směru příliš preskriptivní, ale ten cíl existuje a měl by být následován a měl by být eh, zapracován do definice těch příležitostí. Druhá věc se týká také eh, toho, že vítáme, vítáme vaše návrhy posílit ty body, které se týkají odpovědného investičního přístupu, korporátní odpovědnosti, dodržování lidských práv a stávající úmluvy a předpisy v tomto směru a to se týká podpory udržitelného rozvoje a rozvoje, který přináší eh, pokrok v sociálních a politických souvislostech. Nebudu rozvíjet to, co již zaznělo, nakolik je důležité politické vedení tohoto nástroje ze straně delegací EU a naší institucí. Poslední věc. Zazněl komentář, že bude hrozit, že se nedostanou zdroje k příjemcům a že se vrátí e, tedy zúčastněným subjektům. To je samozřejmě, to není cíl, ale měli bychom také e, vidět prvky ekonomické diplomacie, kde jsme schopni poskytnout předitosti pro projekty udržitelného rozvoje v rozvojových zemích, ale také příležitosti pro podnikání a růst našich vlastních firm. Například v oblasti zelené ekonomiky, kde evropské společnosti mají eh, vedoucí úlohu. Děkuji. Chci připomenout kolegům 24.6. v pravé poledne, eh, tedy termín pro poslanec návrhy a předám slovo panu Achtví. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom jedna poznámka. Tento mechanismus je skvělou rozvojovou pákou a příspěvkem pro to, aby zdroje migrace vyschly. Ale je dobré, aby komise a rada mohly formulovat globálně, jaké politické ambice mají tedy vlastně mají vytvořit prostředí, kterým bude sloužit tento nástroj. My jsme v rozpočtovém výboru to projednávali dopoledne, to je, to je zajímavé, ale pro naše občany to je nesrozumitelné. A Evropané potřebují, abychom s nimi hovořili. Musí pochopit, že Evropská unie se snaží poskytovat konkrétní odpovědi pro jejich starosti. A pokud jde o migrační toky a přijímání uprchlíků, tento příspěvek, tento nástroj je vynikající ale pokud bude pouze finanční příspěvek jako záruka na půjčky, tak to nestačí. Je třeba také nasadit lidské prostředky v terénu v oblasti spolupráce. A bylo by škoda, kdyby Evropská unie komunikovala pouze o jednom nástroji, aniž by upřesnila, jaká je její globální vize a jaké další prostředky chce dát k dispozici zemí, kterým chceme pomoci, abychom dosáhli bez zbytku našich cílů. Děkuji, kolegové. Můžeme ukončit toto jednání. Paní předsedkyně děkuje tlumočníkům, kteří poskytli 10 minut nad plán.